učinil několik poznámek v souvislosti se zahájením na naše zasedání. Dnes eh, hlavně hledíme na jižní sousedy Evropské unie. Průlomová události posledních dní v Egyptě Eh, dali nový duch společenství celého regionu. Obdivujeme se jejich odvaze, jejich odhodlání a demokratickým aspiracím. Eh, tento postoj už vedl k významným přeměnám, které my plně podporujeme. Nicméně litujeme toho, že se to neodbylo bez obětí na lidech. Vyzýváme všechny vlády tohoto regionu, aby byly otevřené vůči dialogu se svými občany. Přejeme si, aby skončily veškerá přeslo, pře, pronásledování mírově demo, demonstrujících lidí a aby také byly odstraněny eh, všechny vyhlášené eh, mimořádné eh, stavy. stavy. Voláme po plné volnosti slova, protože je třeba, aby byl slyšen hlad lidu. Je to také významná výzva pro nás všechny v Evropské unie v roce 1989. Jak si vzpomínáme, mnoho evropských politiků se obávalo přeměn ve střední a východní Evropě. Neměli bychom se tedy bát se plně politicky, ekonomicky angažovat. Měli bychom pomoci našim sousedům, aby realizovali své demokratické aspirace, aby mohli v souladu se svými přáními eh, důsledně žít ve svých zemích, aby nebyli nuceni k emigraci. Měli bychom eh, obstát v této výzvě v solidaritě jako opravdové společenství. Eh, v souvislosti s událostmi u našich jižních sousedů bych vás rovněž rád upozornil na to, že některé členské státy Evropské unie jsou teď cílem významného počtu emigrantů z tohoto regionu. Proto Evropská unie musí rychle a společně jednat, aby podpořila těm členským státům, které mají co dělat se zvýšeným eh, přílivem eh, uprchlíků, protože to je eh, společná unijní odpovědnost i povinnost. Další informace. 12. února jsme si připomněli měli Mezinárodní den proti vykořišťování dětí jakožto vojáků. Odhaduje se, že zhruba ve 20 zemích na celém světě jsou bezprostředně zaangažováno do vojenských konfliktů a to množství dětí je 200 až 300 tisíc. Evropský parlament se aktivně zapojuje do boje proti tomuto hanebnému eh, obchodu a vykořišťování lidí v ozbrojených konfliktech. A nakonec poslední čtvrtá informace dostaly se k nám šokující informace z Iránu. Od eh, začátku roku totiž tam bylo popraveno třikrát více lidí než ve stejném eh, období minulého roku. Zvláště jsme znepokojeni, že jsou odsuzováni k smrti političtí disidenti. Proto vyzýváme